součástí Evropy. A proto musíme poukázat na nesrovnalosti, které se vyskytly při volbách. Děkuji, pane Zalevsky. A nyní pan Sivěč na minutu a půl. Děkuji, pane